Der Präsident! Přichází pan předseda. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Dámy a pánové, milé kolegyně a milí kolegové, zasedání je opět zahájeno. Říkám, sděluji, že pan Orestodos je z frakce EPP s účinností k třetímu 7. 2013 vstoupil do této frakce. A nyní se dostáváme k hlasování. Podle pořadu jednání hlasujeme o zprávě delegace Evropského parlamentu v rámci dohodovacího postupu Makry finanční pomoc Gruzii. Hlasujeme jmenovitě, zahajuji hlasování. Wir führen diese We finish this voting.